poslanec parlamentu předložil žádost o ochranu jeho imunity eh, v rámci občanského řízení před eh, odvolacím soudem v Bukurešti. Je to posláno výboru Jury parlamentu.